Dobře, tak co jsem říkala? Eh, pracuji na tom od eh, samého začátku. Eh, obchodování s povolenkami má spoustu dobrých věcí, ale zároveň si upřímně řekněme následující. Evropská klimatická politika je nesmírně drahá. tuto chvíli máme nejdražší eh, jednostrannou klimatickou politiku na světě, což eh, eh, vede ke snižování počtu pracovních příležitostí v EU a také to penalizuje nejčistší výrobu. A když o tom mluvíme o ETS, tak je třeba to zmiňovat, protože nejnovější výzkumy ukazují, že stávající politika ani nevede ke snižování emisí. Co tím myslím? Pokud se podíváme eh, na eh, spotřebu eh, nebo emise vůči spotřebě, tak emise stoupají. Emise na základě, tedy v poměru k spotřeby ke spotřebě eh, zásadně eh, rostou a to je eh, značné selhání, protože výroba ehm, se přesunula do jiných částí světa, kde s méně čistou výrobou, kde se vyrábí méně čistě, aha, tady nám roste nezaměstnanost. Takže musíme si uvědomit, že takhle to automaticky funguje. A když chceme zachraňovat klima, tak si musíme uvědomit, že asi nejdeme správným směrem, pokud eh, kritéria v klimatické politice eh, budou eh, založena na produkci a ne na spotřebě. ETS je způsob, jakým vyvést naši výrobu a emise do zahraničí. Proto si myslím, že je těžké vidět, proč bychom se měli soustředovat jenom na zachování mašinérie ETS na úkor eh, těch, kterým měla sloužit. Politická cenová intervence v tuto fázi by vedla k, k nepředvídatelným ekonomickým dopadům a přímo by brzdila hospodářské oživení, eh, tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost. Reuters eh, předvídá, že eh, největší eh, spotřebitel energie pravděpodobně zaplatí v Evropě o 3% ročně víc v nadcházejících třech letech kvůli těmto plánům. Takže tohle navrhované vyjasnění nebo takzvané, takzvaná minizměna, jak tomu říká komise, by komisi dávalo um, dále možnost manipulovat trhem a to by vytvářelo obrovský zmatek a nejistotu. A z... narušilo by to důvěryhodnost eh, systému, co by systému založeného na trhu. I kdyby to byl jednorázový manévr, tak by výsledkem byly zvýšené ceny energií pro eh, průmysl i eh, spotřebitele. A eh, bylo by tady zvýšené riziko v exportu uhlíku do zahraničí. A to v době, kdy máme nestabilní ekonomiku a kde se snažíme ji stabilizovat. Místo toho by Evropská unie měla vytvářet e, pobídky a systémy financování pro technologický rozvoj, e, které by pomáhaly našim firmám, a ne naopak. Takže e, socialističní kolegové, já vás vyzývám, rozmyslete si to. Vy chcete růst, tak je nechte růst. Nesnažte se eh, zvyšovat nebo prohlubovat jejich slabá místa. Já jsem slyšela, že my údajně bychom dali eh, přednost eh, uhlí, kdybychom ETS nechali ve stávajícím stavu. Energetické firmy neužívají uhlí vzhledem k nízkým cenám uhlíku, ale vzhledem k nízkým cenám uhlí. A ceny uhlí jsou nízké, protože Spojené státy mají teď eh, spoustu eh, břlicového plynu a levné uhlí vyvážejí do Evropy. Když eh, tady provedeme to, čemu se říká backloading, tak to cenu uhlí nezmění. Máme tady dva rozhodné faktory. O ETS eh, se rozhodovalo eh, v jiných dobách. Energetická situace v, Evropě, eh, v USA byla jiná a nebyla hospodářská krize. Potřebujeme nalezat nová řešení pro Evropu a hledat faktory ovlivnění, ovlivnění situace v Evropě. A pravděpodobně v nadcházejících 50 letech ceny plynu zůstanou na nízké úrovni, na třetině eh, evropských cen eh, v USA. V Evropě naopak, jak plyn, tak další ceny eh, porostou. A tím se budou prohlubovat propastné rozdíly mezi námi a naším hlavním, hlavním průmyslovým konkurentem. Takže oslabení evropského průmyslu nám opravdu teď nepomůže. A otázkou je, jestli ten odklad by teď pomohl. Ne, nepomůže. Ten odklad nepovede eh, ke eh, strukturální eh, změně nebo k novému řešení. Akorát to zvýší energetické, tedy náklady na energie v době krize. A celý tenhle odklad, který se navrhuje, může zvýšit e, sice e, ceny uhlíku z 5 na 10 nebo 15 euro, ale nikdy ne 50 euro, což e, by byl ten práh pro jaké, jakoukoliv zásadní energetickou změnu. Pokud by eh, energetické firmy měly eh, přejít eh, z uhlí na plyn, tak je k tomu donutí jenom cena. A to by se muselo platit 40 nebo 50 eur za tunu oxidu uhličitého. Tahle cena je ovšem neudržitelná pro spotřebitele energie v Evropě. A ceny rostou odklad nezvýší ani nezmění eh, spotřebu uhlí v Evropě. Potřebujeme změnu, eh, skutečnou změnu legislativy tak, abychom zajistili eh, jistotu a příslušné pobídky těm, kteří investují do nových technologií. A takovýhle odkaz, takovéhle prodloužení opravdu nám nic nepomůže. Naše frakce eh, se z celé řady důvodů zdráhá souhlasit eh, s plány komise. Jsem si jistá, že kolegové eh, to ještě vysvětlí dále. Prostě myslíme si, že to nepřichází v dobrou dobu a není to dobrý nápad. ETS by měl být ponechán sám sobě bez takovýchto zásahů. Měl by to být technologicky neutrální, na trhu založený eh, instrument, který prosazuje snižování emise, emisí v eh, tom nejefektivnějším a nejméně, náklad, nejméně nákladným způsobem a eh, zároveň zajišťovat předvídatelnost. Ty spekulace už teď poškozují evropské investiční prostředí a to si nemůžeme dovolit. Děkuji. Děkuji. A teď Chris Davis. I Já jsem eh, se od začátku věnoval režimu ETS, obchodování s emisemi. Myslím, že paní Korhola eh, vystoupila naprosto konsistentně. V životě si nepamatuju, že by řekla této věci něco dobrého. Pamatuji si, že se staví proti tomuto mechanismu již od eh, začátku desetiletí. Někdy je obtížné si pamatovat, že to vlastně Eh, byl zpravodaj EPP, který vlastně dostal eh, tuto věc eh, do legislativy a měl to tehdy výraznou podporu. Parlament také podpořil opatření pro zpřísnění systému obchodování s myslím, že jsme cestova, hlasovali pro uhlíkovou cestovní mapu kvalifikovanou většinu před rokem a poté jsme vyzvali komisi, aby stáhla z trhu značnou část povolenek. Teď máme, teď projednáváme tento návrh, backloading, ten je, eh, v, tady jde v podstatě o triviální krok a přitom to rozpoutalo to enormní politickou diskusi jak v parlamentu, tak v radě, což mě velmi překvapuje. Důvodem je samozřejmě to, že eh, se tento návrh využívá jako trojský kůň pro to, aby eh, lidé napadli nejenom systém obchodování s emisemi, ale vše, co se Evropa snaží dělat v boji proti klimatickým změnám neslyšel jsem od kolegyně její vizi pro budoucnost, kromě nižších cen energii. Co to znamená, když se rozhledneme po světě? Znamená to eh, mít všude uhelné elektrárny? To je nejlevnější. Pokud je cena za uhlík 4 eura, pak to jistě nebude eh, někomu bránit ve výstavbě uhelných elektrárnech. Potřebujeme přece dlouhodobou vizi, potřebujeme tento aspekt vnést do celé diskuse. Eh, v raných letech obchodování s emisemi byla cena cirka 30 euro za tonu. Čekali jsme samozřejmě před recesí, že tato eh, cena bude vzrůstat. Nyní je rekordně nízká, jak řekl pan předseda, pohybuje se kolem 4 eur za tonu. Myslím si, že eh, tady se hovoří o odkladu investic o 40-50 eurech, ale to je úplně jiný svět. Jde o 4 eura komise řekla, když eh, představovala návrh o backloadingu, že se nesnaží nějak zásadně proměnit eh, systém ETS, že se pouze snaží zabránit kolapsu celého tohoto trhu. A toto hrozí, protože, jak víme, eh, byly rušeny aukce. Já mne velmi mrzí situace obchodníků s emisemi. Naše instituce vyvinuli tržní mechanismy pro to, aby toto aukce eh, fungovaly a um, nyní je neochota do toho dále investovat. Backloading v podstatě je pouze pokusem eh, zachovat základy, eh, alespoň základy tohoto celého mechanismu živé. A jaké budou dopady celé věci? Point Carbon říká, že pokud projde backloading, pak mohou, může vzrůst cena uhlíku na cirka, tedy emisi uhlíku cirka na 8, 8 eh, eur za tonu. A to v době, kdy cena byla 7 eur za tonu. Takže nic strašlivého oproti době před dvěma roky. Pokud to neprojde, tento návrh, eh, tak podle té studie má eh, ta cena vzrůst na 5 euro, ale nakonec to kleslo ještě níže. Ale 8 euro za tonu to není opět nic, co by Eh, odradilo kohokoliv od výstavby uhelných elektráren. Od odpůrců tohoto návrhu eh, backloadingu slyšíme, že komise překročila své pravomoci, ale komise předložila akt, legislat, návrh legislativního aktu ke spolurozhodování, takže jistě nepřekračuje své eh, kompetence. Lidé také říkají, že komise vlastně reguluje systém ETS, takže ani nemusela předkládat legislativní návrh. Eh, mohla velmi dobře výjít prostě svých z vlastních pravomocí na základě smlouvy a jednat eh, pouze jako regulátor a eh, ošetřit tady situace na aukcích. Nicméně máme zde tady návrh legislativní, spolurozhodování. Někteří říkají, že nesmíme zastavovat do tržního mechanismu, že tady jde o manipulaci s trhem. Ale víte, paní Korhola i já jsme tam byli, když Margot Valstromová zaváděla jakožto komisařka ETS e a řekla, že se budeme postupně cestou učit. Samozřejmě v celém tom procesu jsme se dopustili řady chyb. Ostatní země ve světě se od nás učí a sami zavádějí své vlastní systém chování se, myslíme, vychází z našich zkušeností. A i nadále tady eh, se musíme učit eh, postupně v tom procesu z eh, vlastních chyb, ale určitě je lepší tato cesta, než nechat celý systém padnout. Dále se říká, že toto vše vytváří nejistotu pro investory co může vytvořit více nejistoty pro investora, než to, že nám evidentně chybí jakákoliv vize pro budoucnost. Co nám říká Euroelectric? Vlastně to, že pokud eh, chceme plánovat eh, budoucnost s nízkými emisemi eh, uhlíku, slučení uhlíku, pak musíme stimulovat cenu aby se vyplatily investice, ale to ani nesvede backloading. To by mohl, své, eh, mohl dokázat se testovat, tedy stažení části povolenek, ale to se zde nenavrhuje. Takže tady jde opravdu o naprosto drobný zásah do celého systému. Je to nepatrný návrh, takže prosím vás, prosaďme to, nebudete mít ve skutečnosti žádné dopady ani na pozici investorů, ani na ziskovost odvětví náročných na energetické vstupy. A ještě na závěr bych chtěl říci, slyšíme také, že energetické náročná odvětví delokalizují jenom e, Některá, ano, například hliník, víme, že nám odchází z Evropy a my prostě nemůžeme nijak konkurovat s cenami, které mohou získat eh, ti, kdo budují eh, hliníkové eh, závody, tam, kde se tak na, nad rámec tedy, nebo když je to postavené na spotřebě plynu. Ale včera jsme slyšeli, že například leten, letecké společnosti profitují z ETS, že to mají zisk, ale to je pouhý mýtus, to je pouhý, pouhý lobovací trik. tvrdit, že ETS způsobilo zásadní odliv energeticky intenzivních náročných odvětví, to je prostě pomílené tvrzení. Já bych samozřejmě stal o to, aby zůstali v Evropě. Dále má slovo zpravodaj eh, bez iCode. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě bych tady mohl se nyní pustit do jaksi ideologické debatě o krizi klimatu, jak je musíme zachránit. Eh, mohl bych začít eh, diskutovat o tom, kolik podniků vydělalo do posud na ETS, kolik na tom vydělalo kvůli povolenkám zadarmo, které dostali ve druhé fázi. Eh, tím bych také tady mohl začít. Mohl bych zmínit zemi, která je nejambicioznější v rámci eh, transformace energetiky a zároveň je to nejkonkurenceschopnější ekonomika Evropy, je to Německo. S tím bych také mohl začít. Nebo bych mohl zmínit Austrálii, která eh, má systém postavený na ceně 17 eur takže pokud někdo říká, že jsme nejambicioznější, tak všem těm bych řekl, přestěhujte se do Austrálie, pokud chcete být těmi nejambicioznějšími. Takže tím vším bych mohl uvést eh, své vystoupení a poprosit o přesná čísla měření, ale eh, my už jsme jinde. Situace už se změnila a mě by zajímalo, zase kolegové opravdu uvědomují, že ta diskuse už se posunula úplně jinam. Tady už nejde o tato témata, nyní jde o samotnou záchranu celého mechanismu ETS. To je zde v sázce. Cena je pod pěti, blíží se čtyřem, klesá každým dnem. Minulý týden eh, Akce 4 milionů povolenek v Německu byla zrušena, protože prostě tam nebyl žádný kupující. Vůbec žádný. Jediný důvod, proč vůbec ještě nějaká cena existuje, je, že eh, jsou eh, investoři investice, investoři, kteří věří, že ten systém může fungovat, ale je jich stále méně každým dnem. Takže o tom v této diskusi pěší jde o budoucnost ETS. A na adresu těch kolegů, kteří jsou proti backloadingu, eh, těm bych rád položil velmi jednoduchý dotaz. Jste pro ETS ano či ne? Protože o to jste pěší. Pokud se chcete zbavit ETS jako paní Korhola, dobrá, ale eh, tak to řekněte rovnou a neskrývejte se za nějaké zasahování do tržních mechanismů. ETS samozřejmě od začátku zasahuje do trhu, protože stanovíme cenu emisí uhlíku. To zásah do trhu patří k zákonům celého systému, tak prostě řekněte rovnou upřímně, že se existence ETS nepřijete, pak bude diskuse jasnější. Ale pak bych poprosil všem kolegy, paní Korholy, ty tedy, kdo se brali za ETS a byli pro tuto věc, zda nyní opravdu se postaví proti backloadingu, nebo zda jsou připraveni bojovat za záchranu ETS protože o to u backloadingu jde. Pouze si kupujeme čas předtím, než celý systém skolabuje. Mně ten návrh také nevyhovuje. Z mého hlediska ekologa eh, backloading není vůbec nic. Cena vzroste na pět, možná šest, budeme-li mít štěstí. Pouze odkládáme celou diskusi, možná dokonce už na eh, další, na příští komisi, vůbec nevíme, jenom to odkládáme a pokud budeme stále provádět backloading, tak o pár let později eh, budeme čelit stejnému problému a pak nám ta cena opravdu eh, se propadne, protože eh, se to nahromadí v celém systému. Já bych chtěl jako britská vláda to propojit na strukturální opatření. Těch bych chtěl více. Vezm, veďme tuto ideologickou diskusi, jak celý systém zachránit. To bych chtěl od kolegů slyšet takovéto stopy. Dobrá, možná nejste pro se pro stažení části povolenek, pak mi řekněte, jaká je alternativa, kterou navrhujete. A nebo se nebo řekněte, že se chcete toho systému vzdát. A není rada. Eh, ve Francii je eh, v radě je Francie pro, Španělsko, Itálie, Británie chce jít ještě dále. Irský ministr včera rovněž uvedl, že ta diskuse je o tom, zase přejeme existenci ETS či ne. Rada je v tomto napřed oproti parlamentu. To je ostuda parlament býval lídrem v oblasti pol- klimatických politik a nyní zaostáváme za radou. A v radě to není závisí na tom, jak bude postupovat Německo. Pokud Petr Holmeier nakonec eh, prosadí svou v té diskusi, tak to projde. Rada bude pro ale my tady vedeme úplně nesmyslnou diskusi. To je problém parlamentu a mě to velmi mrzí, protože z mého ekologického hlediska, hlediska bychom mohli jít mnohem dále, ale o tom se tady vůbec ani nebavíme. A ještě na závěr úplně bych rád řekl, pokud budou kolegové otevření, upřímně řeknou, nepřeji se ATS, dobrá, ale pak se podíme také na seznam carbon leakage, tedy eh, odlevu eh, eh, výrob s velkými lesemi, tam ty ceny byly kolem 30 eur. Potřebujeme potom analýzu. Pokud se zbavíme ETS, pak se zbavíme také tohoto seznamu založeného na hodnotě 30 eur, protože stále postupujeme takto. Pomůžeme, pomáháme podnikům na všech stranách, dáme jim peníze na inovace. Ocelány například eh, rozvoje inovace za evropské peníze mají povolenky zdarma. Je zde stále potenciál pro to, aby nepřímé náklady byly kompenzovány na vnitrostátní úrovni. To vše stále platí. Máme seznam tedy carbon leakage na eh, základě hodnoty 30 eur, takže začneme se bavit také, začneme se bavit také o tomto. Jinak tady v podstatě jde pouze o to koupit si čas díky backloadingu a poté eh, tedy mít prostor pro to vést tu reálnou diskusi. A pokud toto odmítnete, kolegové, tak budete za to nést odpovědnost, to si prosím uvědomte. Děkuji, Martin Kalanen. Uh, thank you, Matthias. Uh, děkuji, Matiasi. Děkuji za tuto možnost zapojit se do této diskuse. Zdá se, že tu jde spíše o Eh, možnosti eh, v rámci hlavních našich politik eh, ohledně emisí uhlíku. To se zde projednává víc než konkrétní aspekty tohoto jednotlivého návrhu. Takže dovolte, abych zasáhl do té obecnější diskuse. Trochu mne, za, trochu mne překvapila vystoupení Krise Davise a Basa protože podle nich tento návrh konkrétní, který projednáváme, se nic nezmění, pak proč prostě se o něm vůbec bavíme. Já si myslím, že není až tak relevantní, určitě něco změní. Ehm, eh, nejsem si jistý, zda je to dobrá věc, ale určitě nějakou změnu vyvolá, proto také ten návrh je předkládán. A ti, kdo jsou eh, pro tu věc, nám musí vysvětlit, nám musí vysvětlit proč je ta věc potřebná. Pan Eichholt říká, že si pouze kupujeme čas. Ehm, eh, pan Kalnen, ještě ke Carbon Leakage, tedy odlevu výrob s velkými emisemi uhlíku. Tady jde o akademickou uh, diskusi, když se o tom tady tak bavím, ale v mém regionu je to velmi reálné. Chris zmiňoval eh, o celé, uh, pardon, hliníkovou výrobu. U nás bývala velká hliníkárna na severovýchodě Anglie, Alkan, která zavřela, byla, uh, uzavřela uh, provoz, bylo tam 400 zaměstnanců. V té oblasti je vysoká nezaměstnanost a začátkem tohoto roku ten závod uh, uh, ukončil činnost kvůli ETS a kvůli směrnice o spalovacích zařízeních. To znamená, čistě jen evropská legislativa způsobila uzavření tato hliníkárny. A kam to bylo dolokalizováno? Do Číny, Indie či do jiných zemí s nízkými náklady? Ne. Přesunul tu výrobu do Kanady. Do Kanady. Tady země, kde jsou vyšší mzdy, vyšší výrobní náklady než v EU. A bylo to čistě způsobeno uh, cenami energií, a cenami emisí uhlíku, protože to je odvětví velmi náročné na energii. Pokud jde o emise, samozřejmě klima země na tom bude úplně stejně. Ta výroba byla pouze přesunuta jinam. A k tomuto dochází v celé řadě odvětví v Evropě. Pokud to e, Můžete to popírat, můžete říkat, že e, ta cena za to stojí, že se potřebujeme zbavit starých odvětví, že budoucnost patří ekologickým odvětvím, toto slycháme často, ale mnoho z těchto ekologických odvětví eh, je financováno čistě jen z veřejných dotací v, tuto chvíli. Nejsou tak nákladově efektivní, aby eh, vytržela eh, a přežila sama. Pokud je toto vaše cesta dobrá, neříkejte nám, že carbon leakage, že odliv těchto odvětví a výrob je nám je nějaký mýtus, protože to je prostě realita. A není k meritu věci u tohoto konkrétního návrhu. Už se to zde dlouze projednávalo. Ta e, věc, celý režim ETS byl ustaven jako určitý tržní mechanismus. Já jsem byl také přítomen e, v parlamentu, když jsme to původně na začátku projednávali. Chris má pravdu, ano, tehdy komisařka řekla, tehdejší komisařka řekla, že e, budeme se postupně učit. Ukáže se, jak moc to bude úspěšné a funkční, ale prosím, Vzpomeňme se také, že tehdy byla Evropa lídrem ve světě, že nás to mělo postavit do nekonkurenceschopné pozice vůči zbytku světa, eh, ale domnívali jsme se, že zbytek světa se k nám připojí. Eh, jenže realita je jiná. Eh, jinde ve světě se podobné mechanismy nezavádějí. Sem tam ano, tak trochu na oko, ale celkově se k nám celý zbytek světa nepřipojil a v tom je ten problém vřelá slova prezidenta Obamy minulý týden. No, vřelá slova. Uvidíme, zda USA vůbec podniknou nějaké kroky, protože z mých jednání s kongresmany a senátory eh, vyplývá, že eh, v americkém kongresu není chuť k dalším krokům. Eh, Evropská, americká ekonomika v současné době se rozvíjí díky levnému předlišnému plynu. A Samozřejmě komise tady chtěla tržně založený mechanismus, chtěla by dobře fungoval. V mnoha ohledech ten mechanismus funguje. Eh, to, že cena je tak nízká, já tady mám napsáno 5,60, ale asi máte aktuálnější čísla, pokud je nyní ještě nižší. A důvodem tady je to, že ten systém nefunguje řádně, není efektivní, nepřináší ten původní cíl. Eh, pokud eh, Pokles ceny způsobila recese, protože se celkově omezil během výroby v Evropě a v Evropě a tedy je k dispozici více povolenek, tak tady musíme akceptovat, že ten systém eh, nefunguje dobře oproti původním návrhům v době, kdy to bylo zaváděno a nejsem si jistý, za ten dnes projednávaný návrh nějak výrazně situaci změní k lepšímu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A paní Korola eh, k jednacímu eh, řádu nebo k, pra, pravidlům. Eh, chtěla jsem pouze eh, napravit jeden omyl eh, k pouze, pouze musíte se vyjádřit, musí, byste se přihlásila k pořadu jednání nebo k jednacím pravidlům procesním pravidlům. Já, dobře, tak mi řekněte, jaký je správný postup napravit chybu eh, nebo nějaký omyl, milnou informaci, která je tady o mě vyslovena. Na plenárním zasedání je to běžné, že lidé se mohou vyjádřit v případě, že dojde k nějaké misinformaci. Tam máme modrou kartu. A je, e- existuje něco podobného tady? Musíte se vyjádřit eh, skutečně eh, k procesním pravidlům. Prosím, já bych chtěla říci následující. Nikdy jsem neřekla, že bychom se měli eh, učit eh, za pochodu. Byl to eh, pan Wickman, který to prohlásil za naši skupinu. Stop, říká pan předseda, zastavte se. Nejsme přece děti. Děti se učí tím, že věci dělají. Navrhuji, abychom postupovali podle seznamu řečníků a pokud se někdo bude chtít vyjádřit k procesním pravidlům, tak může, ale jinak ne, protože tady je celá řada dalších kolegů, kteří se chtějí vyjádřit a teď jako první dostává slovo pan Šimanský, jakožto stínový zpravodaj EFD. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, velice lituji, že v úvodu diskuze v úvodu diskuze jste řekl, že je potřeba redukovat emise, zatímco my si klademe otázku, jestli je vůbec potřeba emise snižovat. My jsme uváděli mnohé příklady během našich dřívějších diskuzí a všechny ukazují, že máme velmi odlišná stanoviska k této věci. Především musíme prokázat zdravý rozum, když hovoříme o této tematice. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že pokud snížení emisí nám mají umožnit um, mít nějaké důsledky, ale nepatrné, tak to vyvolává otázku, jaký smysl má celá tato iniciativa. Každý z nás samozřejmě chápe, jaká byla myšlenka tohoto systému, na jaké bázi má fungovat, ale nevíme, jaký má systém skutečný eh, dopad pro výrobce a také na změnu struktury eh, výrobců eh, energie nebo výroby energie. Pokud tyto změny mají přinášet eh, pouze nepatrné výsledky, tak je otázka, <laughs> jaký smysl to celé má. Takže apeluji na vás, na všechny. Nesmíme nikomu podsouvat nějaké špatné úmysly. Když tady zástupce zelených napadl paní Karholu a řekl, že je proti OTS, proti emisním povolenkám, tak eh, eh, musím varovat, protože eh, klima je samozřejmě důležité pro naši budoucnost, ale je otázka, jak na to působí tyto věci. Tento problém je velice komplexní, tak komplexní, že není možné tady vést stručnou diskuzi eh, o mechanismech a o tom, o čem se tady bavíme, čím se zabýváme. To se týká samozřejmě eh, ekonomie a ekologie. Pan Kelenen to tady také uvedl, uvedl konkrétní příklad. Příklad, který eh, není příliš složitý, nehovořil o nějaké továrně, která by byla delokalizována do Číny nebo do Ukrajiny, ale dokonce do Kanady a to je opravdu šokující. V Evropě máme skutečný problém, problém nezaměstnanosti, platí to pro mou zemi a jsou tady i další země, eh, o kterých ani nehovořím, jako je Řecko nebo Španělsko, kde mladí mají obrovské problémy nalézt práci. Takže to jsou věci, které musíme mít na paměti. Nemůžeme eh, zcela se míjet realitou, ekonomickou realitou, sociální a politickou realitou. A tady se vyjadřuji eh, jakožto zástupce Polska. A Polsko tady vyvinulo obrovské úsilí, eh, zavedli jsme obrovské změny, bylo to velice drahé, čekají nás ještě reformy, kde chceme změnit energetický systém. A já si tady nechci stěžovat, ale Evropská unie to je loď, na jejíž palubě se nacházíme všichni a nesmíme ztrácet z očí realitu, život, eh, kterým žijí eh, evropští občané. A chtěl bych připomenout, eh, že důležitá nejsou slova, ale činy. Evropská unie je lídrem, ale Nedá se říct, že by byla Evropa, pak Čína, pak USA. Eh, my jsme v podstatě osamocení, jsme tam jenom my a za námi nikdo další. Pokud eh, dojde ke snížení o 20 eh, emisí oxidu uhličitého, tak to planetu nezachrání. Je to sice samo o sobě pěkné, ale nebude to mít žádný globální vliv. Mnozí hovoří o tom, že je to velice důležité eh, země, jako je eh, Austrálie nebo regiony jako Kalifornie, kde tomu věnují pozornost, ale v podstatě našeho příkladu nikdo nenásleduje. A vidíte, že podniky se přemístují třeba i do Kanady, takže Musíme všechny tyto věci zohlednit, nesmíme být eh, příliš umanutí a zavírat oči před některými fakty. Samozřejmě každý chce jednat podle toho, co považuje za nejvýhodnější, ale existují tady ekonomické a sociální otázky. Já bych chtěl uh, připomenout nezaměstnanost. O nezaměstnanosti se hodně hovoří a nyní rozhodujeme o víceletém finančním rámci kde máme velmi omezený rozpočet a myslím si, že si řežeme větev, na které sedíme. Takže apeluji na to, aby se diskuze věnovala podstatným věcem, pokud ETS nepřináší skutečné výhody a pokud by to přineslo příliš velké ztráty, musíme to zohlednit, protože to bude mít samozřejmě dopad na trhy. Ztrácíme důvěryhodnost a v těchto pozměňovacích návrzích se hovoří, že je to naposled, co se celý systém upravuje, ale já tomu nevěřím. Děkuji. Tím jsme vyčerpali systém stínových řečníků a nyní bych eh, přečetl řečníky, kteří se přihlásili. Petr Líze. Der Kollege Sykalin. Ja, Kiss, Seba und Linda McEwan. Habe ich irgendjemand übersehen? Nepřehledl jsem někoho. Není tomu tak, paní Gardini? Dobře. A tím bych eh, navrhoval eh, seznam řečníků uzavřít a prosím, nepřekračujte dvě minuty, protože v zápětí budeme muset probrat také zprávu pana Lízeho a budeme potřebovat čas, abychom ji dostatečně podrobně prodiskutovali. Petr Líze, dvě minuty. E, toto je opravdu e, k programu, e, nebo k postupu jednání. Já bych navrhoval, abychom měli více než dvě minuty času, protože je to velice důležité téma. Dobře, pokud eh, kolegové mají pocit, že je to příliš krátké a pokud s tím bude Petr Líze souhlasit, tak navrhuji, abychom to prodloužili na dvě a půl minuty. Karl Hans Johans právě tady vystupuje bez mikrofonu a samozřejmě musíme také udělit slovo ještě komisi, protože ona bude reagovat na otázky a proto bych navrhoval, abychom skutečně se omezili na dvě a půl minuty. Souhlasíte? Protože jinak bychom se dostali do prodlevy. Pane Líze, to, ten váš pohyb, to souhlasíte, nebo jak si to mám vykládat? Tři minuty. Dobře, takže jsme to nakonec vytáhli na tři minuty a pan Líze má tři minuty. Vážený pane předsedo, jak bychom e, to asi měli stihnout, kdybychom bývali ještě hovořili o zprávě pana Ulmera. Já si myslím, že eh, stínoví zpravodajové především malých frakcí by měli hovořit opravdu stručněji. To bychom měli zohlednit, protože je tady mnoho kolegů z velkých frakcí a ty musíme eh, také zohlednit. Takže to byl jenom takový eh, dobrý, drobný úvod. Máme tady eh, koordinátora, pana Webera, on jistě řekne ještě něco ke stanovisku EPP. Já jsem zpravodajem parlamentu na téma energetická účinnost a tady jste to vystihnul, pane předsedo, také Chris Davis Šolcesovi, tomu bych chtěl říct, že Evropský parlament to vyžádal tuto změnu a proto teď nesmíme odmítnout. Pokud někdo má nějaký lepší návrh, tak by ho měl vyslovit, ale kdybychom nyní tuto věc odmítli, tak by to nebylo důsledné. Nebylo by to konzistentní a je tady mnoho kolegů z EPP, z průmyslového výboru, kteří říkají, že je opravdu potřeba něco udělat. Mohl bych vám jmenovat i jména. Panu Eichoutovi bych řekl, že máme jasné podněty pro to, že pan Petr Eichmann není v Berlíně osamocen a že německá pozice na radě nebude odmítavá a e, že bude snaha přistupovat k řešení konstruktivně. Problém, který máme, je tak obrovský také proto, že v roce 2005 e, už máme nadměrné přidělené prostředky. A proto bychom neměli e, dělat nebo se tvářit tak, jako že najednou dochází k nějakému umělému zásahu do trhu. V roce 2003 pan Moreira navrhnul benchmark a kdybychom tehdy přijali a prosadili, tak bychom teď o tom nediskutovali, ale tehdy říkali, vy jste příliš velkorysí, příliš velkoryse to přidělujete a nemůže to fungovat a potom zasahla hospodářská krize. Nebyl to jenom pan Widman nebo Někteří, eh, ale byli to jiní kolegové, vážení kolegové z oblasti průmyslu, eh, kteří říkali, ano, eh, musíme se učit, musíme se do toho pustit a poučit se a Problém byl samozřejmě to, že tady byla je přílišné přidělené povolenky a některý průmysl z toho profitoval a ty vlastně by, mm, potom jsou pro backloading a set aside, protože ty certifikáty vlastně nemají takovou hodnotu, jako by měly a potom nebudou potřebovat žádné nové. Všichni víme, jak na tom jsme. Potom poslední aspekt, to říkám i panu Kalenenovi. Eh, samozřejmě, eh, ta, ty zátěže v Británii jsou způsobené národními opatřeními, stejně tak v Německu. Eh, já si myslím, že v Evropě je problém, že národně se to vždy příliš přetěžuje. A my musíme udělat z tohoto důvodu něco na evropské úrovni, aby nepřicházely nějaké další národní opatření. Eh, Petr Líze už eh, řadu věcí předznamenal. Já si myslím, že komise tady zase jednou zašla příliš daleko. Museli by mi vysvětlit, proč po druhé za sebou by mělo dojít, nebo dochází k dramatické eh, realokaci a eh, ta administrativní eh, kritéria, proč se tolik mění, mohlo se zabránit takové realokaci. Myslím si, že tady komice neodvedla své domácí úkoly správně. Potom dále ke kolegyně Grote. Vám se tedy nelíbí návrh pana Groteho? A mm, znamená to, že byste chtěli Eh, do budoucna eh, Biankošek k eh, zasahování každých 6 měsíců. A pokud je o kurzy 4,60 nebo 6 euro, pokud máme tržní systém a chceme u něj zůstat, tak musíme uznat, že ty ceny jsou úplně na zemi. Německá banka Deutsche Bank je také s kurzem na Eh, spodu a chytří, lidi to, eh, chytří lidé to teď kupují. Takže já nejsem z toho uh, tak uh, překvapený. Jednorázový zákrok, který navrhuje kolega Chrote. Myslím si, že tomu nepomůže. Já zatím ještě jsem rozhodnutý, ale možná by se k tomu komise mohla nějak postavit. Možná, že byste měli mít instrument k tomu, abyste mohli zasáhnout jednou za rok. Děkuji a jako další eh, pan Skilakakis. Děkuji, já to řeknu co nejstručněji. Začněme s ETS. ETS není cílem, je to nástrojem. Cílem jsou emise. Kdo chce obdivovat nástroj a, a nezabývat se cílem? A proč eh, ten eh, nástroj funguje? Poprvé kupujeme levné CDM, za 0,4 eura. Předtím eh, jsme je kupovali za 12 eur. Eh, vyhazovali jsme eh, peníze evropských spotřebitelů elektřiny obrovsky. Takže tentokrát to poprvé funguje. Naopak. A teď inovace. Inovace kde? V větrných elektráren nebo solárních panelů. Ovšem větrné elektrárny a solární panely se vyrábí v Číně, protože to dělají levněji. Takže eh, eh, s touto průmyslovou politikou, eh, klimatickou politikou se nám nezadařilo. A to hodně. A teď se pokoušíme ji zachránit. A to způsobem, který stejně nebude fungovat. My chceme podpořit investice, ale lidé, kteří budou přijímat investiční rozhodnutí, budou eh, mít cenu ETS eh, z roku 2019-2020. my tu cenu chceme snížit tím, že budeme převádět eh, nebo že budeme odkládat až na tu dobu. Takže ono to nemá moc smysl na invest, tedy hovořit tady o investicích, protože investiční investice níž rozhodnutí dneška se zakládají na cenách předpokládaných na rok 2019 skutečný eh, důvod je tady státní pomoc. V některých zemích je to možné, v, něk- v jiných zemích to není možné. Je řada zemí, zejména na jihu, které nejsou schopné eh, poskytovat eh, státní pomoc svému energetickému průmyslu. Takže tady narušíme jednotný trh zadními vrátky. K tomu dojde v realitě, protože něk- kde si můžou dovolit dávat státní pomoc? Mají tam přebytky nebo No, aspoň těsné přebytky v rozpočtu. Zapomínáme tady na některé lidi, na uh, spotřebitele v elektřiny. U nás máme 250 tisíc lidí, kteří uh, uh, uh, jedí uh, prostá jídla, protože chtějí uh, snížit uh, svoje energetické uh, účty na takové lidi eh, zapomínáme. A, a teď se snažíme se tady handrkovat, protože bychom chtěli inovovat někdy v roce 2020. Děkuji. A dále eh, a kolega Richard Zebr. Eh, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tato debata je samozřejmě velice živá a to je dobré. A ukazuje se, že s tímto odkladem bychom vlastně nepřispěli ke ochraně klimatu, ale k, hovoříme tady o jiných instrumentech a myslím si, že daňové odvody a státní pomoc je to téma tady. Ten systém původně měl být e, systémem obchodu a systémem limitů. A tady se dívám na Chrise Davise a Base Eichhauta. Cap and trade. Pokud jde o ty e, stropy, tak e, Eh, průmysl eh, naplnil eh, ty redukční cíl bez problémů. Takže strop byl, toho bylo dosaženo, zastropováno. Dále obchod. Samozřejmě při obchodu se obchoduje. Teď máme prostě nízkou cenu a nikde v té směrnici není napsáno, že mm, potřebujeme vysokou cenu. Takže ty předpoklady, které my jsme si jako eh, spoluzákonodárce eh, stanovili, byly stoprocentně splněny. Pokud teď chceme něco jiného, tak potom musíme také otevřeně říct. Já s tím nemám žádný problém. Ale milí basy a milí krysy, co je pro vás ta správná cena? Na to si musíme uh, odpovědět. Pokud eh, to chceme odložit a ta cena nám eh, se zvýší na 6-7 eh, euro, tak se potom budeme bavit zase o tom, že to je příliš nízké. Takže musíme nejdříve vést základní debatu o tom, co chceme. A myslím si, že... Omlouvám se. Řekněme si to jasně. Musíme si to říct, co nejupřímněji. Nejupřímněji ne, podávajme si tady černého Petra. Prostě e, najednou ono to funguje, ale eh, je to příliš málo hořké, ta medicína, nebo co? E, pokud e, chcete vyšší cenu, tak se o tom bavme. Ale já si myslím, že tady tím odkladem e, dosáhneme akorát znejištění. To znamená, už nikdo nebude vědět, co se má udělat. Komise bude celý supermanažer celého systému a to ani nechce a mm, samozřejmě může vytvořit nějaký pěkný dokument, ale nemůže to být e, základ e, e, zásadní reformy. Na to si musíme odpovědět tady my. A kolega Skelakakis samozřejmě tady hovořil o cenách energie. V některých zemách to není žádný problém, když trošku narostou, v jiných státech je to obrovský problém. Ale není tady základní problém, že výnosy z ETS dáváme do rozpočtu k dispozici ministrům financí ta, v té směrnici nikde není napsáno, že uh, se to má dávat na inovace. Je to prostý odvod, který se odvádí do rozpočtu. Takže uh, nejdříve je třeba vést základní debas, debatu o tom, kam půjdou ty výnosy. A pak uvidíme. Eh, ovšem v roce 2015 má být uzavřena světová klimatická dohoda. Čekáme na dokumenty od komise, ale předtím, než to celé začne, už tohleto doplňovat, to si myslím, že je špatná politika. Děkuji. Děkuji vám a dále má slovo Linda McEwen. Děkuji vám. Já opravdu doufám, že eh, se eh, náležitě zamyslíme předtím, než budeme hlasovat. Samozřejmě na jednu stranu jsou tady technické detaily, nějaké úpravy. Ale na druhou stranu jsou tady eh, některé základní otázky a ti, kteří si myslí, že musíme eh, řešit klimatické změny, se důkladně doufám zamyslí před hlasováním. Někteří kolegové hodně eh, podporovali klimatickou politiku v minulosti a teď říkají, že tohle nechtějí upravovat, protože trhy jsou o důvěře. A advokáti volných trhů, jako já, tohle to dobře vědí lidé si musí důvěřovat. A pan zpravodaj na začátku říkal, že eh, jeden z problémů, který tady teď vzniká, eh, je daný tím, že Evropská unie není schopná nalézt řešení sama mm, pro eh, cenu uhlíku. Jednotlivé členské státy už přijímají opatření. Británie, Martine, už víte, že má své opatření, má základní cenu uhlíku. A právě britská cena působí mnohem větší problémy Podívejte se na ten cenový diferenciál mezi eh, britskou cenou a cenou uhlíku. A vy jste eh, říkali, eh, že je to dáno státní politikou i evropskou politikou. A to je politování hodné. Myslím, že Chris Davis také říkal, že ETS Eh, funguje tak, jak funguje, kvůli eh, těm chybám eh, zákonodárce. My jsme ve druhé fázi měli velice slabé nařízení a dali jsme do systému příliš mnoho povolenek, které zapavily trh, hliníkárny nebudou v ETS od, prvního, od příštího roku. Paní Korola říkala, že nejsme děti, že jenom děti se musí eh, učit eh, tím, že něco dělají, takže eh, to už jako se jako nebudete nic učit celý život. Já si myslím, že jako dospělí se toho secakra musíme učit během celého života. Musíme se poučit z toho, co se něco děje. Prostě když se změní fakta, tak začneme něco dělat, začneme se měnit. A tohle je, vážení kolegové, velice závažná otázka pokud nepodpoříte komisi eh, v této věci, tak co uděláte s klimatickými změnami? A pokud to ne, nepodpoříte, tak já sem nemusím eh, se vracet a podporovat velká usnesení eh, o nějaké úpravě, adaptaci. Nemusím jezdit do Varšavy a bavit se tam o globálním dílu protože pokud ETS eh, zhroutí, eh, jaký eh, globální posun zaznamenáme, pokud Číňané chtějí ETS, pokud Australané se posují k ETS, takže chcete vážně bojovat s klimatickými změnami nebo ne? Prosím, řekněme si to upřímně. Je pravda, že někteří lidé byli vždycky proti, nezajímají je eh, klimatické změny, paní Korhola, vy to tvrdíte vždycky soustavně, tak prosím, alespoň jednou se zamyslete. Děkuji. A závěrem eh, kolegyně Gardíny. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu velice stručně. Protože už eh, tady padla celá řada argumentů. Myslím, že i nadále musíme se zabývat tímto tématem, které je velice choulostivé. E, ITRE e, samozřejmě už hlasovalo proti. 42 lidí bylo pro pozměňovací návrhy, e, které v zásadě likvidují návrh komise a jenom 18 chtělo to původní znění. Já si myslím, že tohle je určitá známka nedostatečné debaty. Eh, zúčastněné strany, eh, zainteresované strany nebyly eh, zapojeny a jedna z nich je také parlament. Jak už jste kolegové uvedli, já si myslím, že procházíme velkou krizí, nemůžeme se vrátit zpátky domů a říci vlast, krajanům, že zase narostou účty. Nechci opakovat to, co už zaznělo. V naší zemi došlo ke snížení úrovně výroby někdy až o 40%, takže krize tady s námi opravdu je. A musíme ji mít na paměti, když řešíme takováhle témata. Klimatickou politiku nenahradíme v eh, hospodářskou politiku, ale eh, musíme si zároveň uvědomovat, že tady máme hospodářskou krizi, i když eh, řešíme právě klimatické v energetické otázky. Máme tady celou řadu jiných závazků. Máme tady klimatický a energetický balíček, obnovitelné zdroje energii, ale ještě hm, Jedné věci bych se dotkla. Kolega Eichhout říkal, že existují národní kompenzační systémy pro eh, nákladné ETS. Možná, že potřebujeme nějaký povinný systém, protože jinak eh, dojde k narušení eh, na světové úrovni i na vnitřním trhu, pokud jim tak v Německu a v Británii byly dány k dispozici velké prostředky, zatímco v jiných zemích vůbec nic. Takže já bych ráda, aby komise řešila i tuto otázku. Děkuji paní Gardiny a teď bych dal slovo komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě budu stručná. My bychom chtěli pouze připomenout, že komise Tehdy to byla naše komisařka v květ, no, v dubnu tohoto roku, kdy začala upozorňovat na tento problém. Komise potom vydala celou řadu dokumentů, které analyzovaly situaci a které hovořily o tom, že situace e, je závažná, že e, tedy je to přetížené a že je potřeba něco udělat a že vlastně přidělování by mělo být rozděleno lépe, ačkoliv ten strop by neměl být e, změněn. No, na požadavek členských států Evropského parlamentu komise potom předložila konkrétní návrhy, nejen eh, pokud jde o předozdělení eh, povolenek eh, jiným způsobem, nejenom tím postupem komitologie, ale potom, že bude potřeba tady lépe analyzovat situaci a Eh, vytyčit alternativy, eh, protože my budeme potřebovat strukturální opatření, abychom posílili eh, celý systém. Před třemi měsíci byla cena 8 euro za jednu povolenku, to jsme vytvářeli ten návrh a potom, jak probíhala diskuze na radě a v parlamentu, ta cena dále klesala, viděli jsme to minulý týden. Minulý týden byla zrušena jedna aukce a to je pouze symptom Eh, pouze tedy poukázání na to, že je eh, přílišná nabídka. Ta situace eh, bude pokračovat, to potvrzují také všichni analytici tohoto trhu. Potřebujeme se na to dívat z dlouhodobého hlediska, ale potřebujeme také zajistit, že budeme mít nějaký základ, o kterém můžeme diskutovat. Některé členské státy už přijaly národní opatření a je velice pravděpodobné, je velké riziko, že pokud se nabude dále klesat, možná už dnes bude Eh, přijato ještě více národních opatření, což roztropí, fragmentuje vnitřní trh, který je důležitý pro náš průmysl. Eh, a diskutovali jsme se zúčastněnými stranami, například eh, některé odvětví říkali, že podporují strukturální reformy, celý ten systém, ale pokud tady nerozdělíme rovnoměrněji povolenky, tak podpora pro ETS nebude tak výrazná. Dále na mezinárodní úrovni je velký zájem o obchodování s povolenkami jedno, jednoznačně tedy v Austrálii, ale i v Číně. Eh, velmi rychle se šíří tento zájem a Eh, my jsme to udělali velmi rychle v 90. letech, i když eh, jsme diskutovali také o dalších eh, klimatických krocích, například uhlíková daň, nakonec to ale k ničemu nevedlo, nepřijali jsme to a proto jsme si vytvořili tento nástroj a je tedy jasné, že i ostatní země budou potřebovat více času, než to celé přijmou, ale je to velice povzbudivé, například cesta, kterou se vydala Čína. Hovoří o různých krocích, které už byly eh, podniknuty a systém ETS přijali jako ten nejefektivnější, nebo považují ho za nejefektivnější. A my jsme se také samozřejmě poučili. Ta první fáze, to jsme nikdy nepopírali, že bude sloužit k tomu, abychom z toho vyvodili různé eh, mm, mm, závěry. A my jsme se tady z toho poučili a to, co jsme zjistili, to nyní budeme implementovat. V roce 2013 toto vše bude realizováno. Eh, bylo by zvláštní, kdybychom se nechtěli poučit a nechtěli eh, to, co se naučíme, vložit do dalších reform. Pokud je o strukturální opatření, tak jsme velmi rádi, že můžeme diskutovat se zúčastněnými stranami. Budeme mít také další konzultaci zainteresovaných stran, budeme mít eh, setkání. Takže já si myslím, že ten hlas eh, zainteresovaných stran zaznívá. Eh, potom blank check. Není pravda, že komise chce mít převažující pravomoc, jsou tady eh, jiné povinnosti, například musíme provádět posouzení dopadů, to jsme provedli, jasně jsme zanalizovali situaci a pouze když je tady dostatečná politická podpora členských států od Evropského parlamentu, tak teprve potom je možné eh, zasáhnout eh, do trhu. Takže není to tak, že by komise tady měla dominantní pozici a Toto je výjimečná situace, myslíme si, že se to nebude příliš často opakovat. Teď ta situace ovšem je nastavená tak, jak je a budeme muset jednat. Dobře, ano, budeme muset jednat. Toto eh, tedy eh, bylo vystoupení komise. Já jsem si vyslechl eh, všechny názory, všechny pochybnosti, které tady panují na pravé straně například. A že vlastně eh, to nepřinese žádné zásadní změny, s tím souhlasím, nepopírám to, my si tím vlastně pouze kupujeme čas, ano, je to tak, tím, eh, že změníme harmonogram pro aukce. O víc se krocích tady hovořit ani nebudeme, nebo žádné větší ambice ani nemáme. Mám pocit, jako kdyby tady šlo nějaké zásadní rozhodnutí pro ETS nebo proti. A já to takto vyostřeně nevidím. Mně jde o to, abychom dospěli ke kompromisu. Samozřejmě, že je to něco, eh, co je velmi důležité pro mnoho kolegů. Já jsem poslouchal řeckého kolegu Kakise, který eh, hovořil o problémech své země. Potom jsem samozřejmě naslouchal také panu Kalenenovi, který hovořil o eh, surovinovém průmyslu, odvětví ze své země. A myslím si, že bychom si dovedli představit i další příklady. Pokud jde o eh, ceny povolenek, tak to je problém, který je zakotven na národní úrovni. A Nedávno jsem slyšel o jednom na eh, telekomunikačním podniku, který se nechal eh, kategorizovat jako energetický podnik a tím si získal konkurenční výhodu. Takže tady je potřeba to pečlivě sledovat, eh, i pokud jde o carbon leakage, kdo tady tímto způsobem pod touto zástěrkou získává výhodu a kdo je naopak znevýhodněn. Musíme brát ty obavy, které tady zazněly vážně a Eh, v takových případech eh, v nouzové situaci musí komise zasáhnout. Samozřejmě nikdo nemá zájem na tom, aby pracovní místa nebo továrny byly přesouvány mimo Evropskou unii Možná se budu opakovat, ale ten, kdo skutečně chce zavést udržitelné hospodářství, ten potřebuje obnovitelné energie, potřebuje obnovitelné výrobní procesy a k tomu potřebujeme eh, dostatečný eh, průmysl pro těžbu surovin, zpracování turovin, surovin. A eh, s tím ovšem se slučuje i obchodování s emisemi. Samozřejmě bylo tady jednání v Doha, diskutovali jsme s Japonci a, a s dalšími. A takový systém zkrátka existovat bude. Máme tady zprávu pana Lízeho a já si myslím, že zde jasně vyplývá, že existuje možnost v leteckém průmyslu, v letecké dopravě na mezinárodní úrovni dospět k dohodě a potom se tím otevírá cesta k, e, pro globální sektory v dalších e, oblastech v Evropě jsme se rozhodli eh, pro eh, jeden nástroj, například eh, letecká doprava, tu jsme zapojili do tohoto systému a v Německu vlastně přijali daň a ve Velké Británii také. A pokud jde o příjmy, tak je tady uvedeno v textu, že 50 příjmů ze systému má být použito na přizpůsob, na, na opatření přizpůsobení a na klimatickou ochranu. To není program, který má refinancovat eh, ministry financí, který má být zdrojem pro ministry financí. A možná, že bychom to tam měli ještě více zvýraznit eh, v další diskuzi, která proběhnout rozhodně musí je jasné, že toto není program, který má vést k financování národních rozpočtů. Jsou to peníze, které potřebujeme k tomu, abychom se přizpůsobili změnám klimatu a ochraně klimatu. To jsou cíle, které musí být touto cestou financovány a čeká nás toho mnoho. Je zřejmé, že musíme vyslat signály. Systém obchodování se myslími povolinkami hraje tuto roli a funguje není pravda, že by systém zcela selhal. Ovšem účinek, který má mít díky určité ceně, a to uvedla paní Korhola i jiní, a kolegyně Evelyn Doyle tuto eh, věc ze strany EPP tedy provedla celým parlamentem a tehdy jsme hovořili o tom, že musí existovat eh, horní hranice pro ceny certifikátů. Mnozí se báli, že ty eh, ceny budou muset eh, stoupat příliš a že potřebujeme nějaký ventil nebo pojistku, která by to zadržela. A možná, že v budoucnosti musíme uvažovat o tom, že budeme mít jeden ventil, jeden, jednu pojistku dole a jednu nahoru. V jiných oblastech je to také. Nemusíme se tvářit, jako kdybychom v dalších oblastech neměli žádné intervence, například v zemědělství, eh, kde tam něco podobného existuje také. Tady jde o to, abychom byli konsistentní a zachovali si důvěru to je důležité pro to, abychom ten systém si mohli ponechat, ale musíme toho eh, vypracovat ještě více. Musíme se poučit a ze všech komentářů, které dnes zazněly, eh, jednáme tady dnes v kruhu a proto se nám musí podařit kvadratura kruhu a já se od ní pokusím, předložím návrh, který snad bude přijatelný pro mnohé, protože jedna věc je jasná, já musím hájit důvěryhodnost parlamentu, protože my jsme byli ti, kdo vybídl komisi, aby předložila jisté návrhy. Set aside, vyjmutí certifikátů z trhu, nenalezne většinovou podporu, ale potřebujeme seriózní diskuzi tak, aby ti, kteří eh, v tom systému fungují, systému důvěřovali a abychom eh, nevytvořili ještě větší nejistotu, to je zřejmé. Je to první krok a já, až bude kompromis předložen, budu usilovat o diskuzi, abychom společně vybudovali, co je potřeba pro navrácení důvěry a aby ty podmínky, které tady byly mm, nastíněny, aby nebyly smeteny ze stolu a nebo aby byly přijaty těsnou většinou, chceme velkou většinu, abychom ukázali, eh, že jsme schopni přistoupit na kompromis a jsme schopni ukázat, že v 21. století je tento systém životaschopný, dobrý. A prosím zástupce rady, aby si uvědomili, že některé problémy mají své kořeny na národní úrovni, v různých eh, daních. Nemám skutečně chuť abychom zažili situaci, kdy tady budeme mít v této oblasti 27 různých daňových systémů v oblasti ETS. To by byla špatná cesta. Na to musíme upozornit. To ještě více naruší trh. My si přejeme evropskou cestu, rozumnou cestu, eh, kompromis, ale ne takový ten typický evropský kompromis, ale skutečný, eh, solidní kompromis a potom ten systém obchodování skutečně rozběhneme aby velmi dobře fungoval. Dnes eh, se hlasovalo na výboru pro průmysl, už o tom tady bylo referováno a 19. února budeme hlasovat v našem výboru na Envy na plenárním zasedání. Tam to ještě nebylo stanoveno. Rada je tedy vyzvána, aby zrychlila také své tempo, tak abychom v Dubnu na plénu mohli hlasovat a abychom na počátku března mohli celé téma projednat s radou, protože jde o nejdůležitější součást evropské klimatické politiky, jde o systém obchodování s emisními povolenkami. Prvním krokem získáme čas a potom půjde o provedení dalších reform. Děkuji vám za diskuzi a nyní slovo dostává příští zpravodaj, a to je pan Petr Líze k návrhu komise pro získání času a možná, že bychom teď měli chvilku posečkat, dát prostor těm, kdo chtějí opustit sál a kdo se chtějí usadit. Omlouvám se návštěvníkům, že tady nebylo dostatek sedadel. Je to náš nedostatek, postaráme se o to, aby se to neopakovalo a budeme pokud možno jednat opět v našem původním sále. Peter Liese. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, obě zprávy spolu navzájem souvisejí samozřejmě. Obě souvisejí s obchodem s povolankami a pokaždé jde o otázku, jestli ještě věříme evropské klimatické politice a jestli jsme připraveni Eh, jít dále tou základní cestou, nebo jestli složíme ruce do klíne a, a budeme říkat, že to prostě eh, nejde tak, jak jsme chtěli a kvůli tomu evropská klimatická politika skončila. Já samozřejmě patřím k těm, kteří eh, říkají, že evropskou klimatickou politiku musíme i nadále realisticky sledovat, ale rezignace určitě není tedy variantou a Evropská unie díky ní nebude důvěryhodnější. Teď jenom eh, stručná poznámka k hlasování. No, já se obávám, že ta scéna znovu dnes trochu klesne a kdo eh, zatím nevědí, co to je Pirhovo vítězství, tak se z toho může mm, to eh, poučit teď s tím hlasováním. Ta, se ta situace opět vyhrotila a Ovšem problém se tím dnešním hlasováním dozajista nevyřeší. Ale teď k otázce eh, v eh, letecké eh, dopravy. S dalším důležitým výborem jsme tady v kontaktu s výborem pro dopravu a já jsem velice rád, že jsme nalezli řešení. Jsme tady pod časovým tlakem, ale přesto se to musí projednat i na výboru pro dopravu. Je tady zpravodaj Matěj Groš a my jsme s si víckrát už dohodli eh, noty tak, abych eh, oba dva výbory směřovali eh, stejným směrem. Děkuji Matěj Grošovi i předsedovi Brianu Simpsonovi z výboru pro dopravu. V Evropském parlamentu jsme tuto, tento předpis schválili z 90% hlasů na radě jednomyslně. Šlo o to, že emise v skleníkových plynů se od roku 90 v letecké dopravě zdvojnásobily a proto je třeba jednat. Systém, který jsme navrhli, je velice mírný. Není tady žádná úplná dražba, ale jenom dražba 15%. Není tady žádný limit z 20 nebo 30%, ale jenom 5%. Dopad na cestující je mm, velice mírný. Ryanair například vypočítal, že to bude 25 centů na let. Takže kdo hovoří o hororových číslech, tak by e, se měl podívat na letenky, když Ryanair e, to vypočítalo 25 centů a zvýšil o to ceny. Pan Gerbrandy e, říká, že se to částečně eh, hodně dramatizuje. Eh, let eh, z Londýn do Číny se prodraží tady emisními povolenkami o méně než cenu kávy na letišti takže bychom tady neměli opravdu malovat čerta na zeď. Pro nás bylo důležité, aby eh, dopravní výbor i eh, výbor pro životní prostředí a Georg Jařembovský to tehdy vlastně říkal, zajistili, aby eh, do toho padaly i mezikontinentální lety, jak z konkurenčních důvodů, tak z důvodů životního prostředí. Takže, protože dvě třetiny letů nebo dvě třetiny emisí jdou právě z těchto letů. Samozřejmě třetí e, země se staví proti našemu systému. No, už tehdy tomu tak bylo, když jsme to projednávali. Ale alespoň e, z USA tady byl signál, že se všechno změní. Já jsem letěl do Washingtonu, a hovořil jsem se senátory, byli u toho i další, třeba pan předseda. A obecná reakce byla, e, počkejme na to, až Bush nebude v úřadu, až už to bude eh, Obama, Clintonová nebo McCain, tak se klimatická politika změní. A bohužel musíme eh, říci, to bylo to největší zklamání. Američané jsou nejtvrdšími protivníky v této otázce. Obama dostal eh, Nobelovu cenu za mír, a už také pro své angažmá v klimatických změnách a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli by mu ji zase neměli vzít, protože Obama je na špičce antihnutí. A ten problém vyřešíme jenom, eh, když, eh, to, když se to změní. Teď je John Kerry eh, ministrem zahraničí a v americkém senátu on spolupracuje s Joe Liebermanem na rozšíření emisní, systému emisních povolenek i na leteckých, eh, na letecký provoz, takže pokud eh, je alespoň trochu důvěryhodný John Kerry, tak se ten systém musí změnit. Eh, doposud zatím je tady masivní odmítnutí, právně to bylo přeskoumáno Evropským soudním dvorem a se závěrem, že ten systém je v souladu s mezinárodním právem. A je to také velmi pikantní Máme tady určité eh, grafiky k, v tom odůvodnění mé zprávy. Národní opatření, už se dostáváme opět k tomu tématu, eh, jsou na tom lépe. Eh, ta jsou méně interně kritizována, méně jsou právně napadána a méně jsou kritizována na mezinárodní úrovni. Efekt britské daně a, a rakouské daně a francouzské daně a německé daně je mnohonásobně větší než dopad ETS. A neexistuje e, žádná srovnatelná akce třetích zemí, i když e, v americké aerolinie e, píš, tedy platí britské daně a je to tak jako různě pomíchané, indické platí britské, francouzské a tak podobně. A pozor, nesmíme připustit, aby národní opatření, která jsou mnohem obtížnější, mnohem eh, mají větší dopad, byla přijímána bez eh, bez odezvy. A tady a eh, proti tomu byla takováhle odezva. Letocká doprava je mezinárodní obchod, obchoda, tedy ochrana klimatu je mezinárodní cíl a všichni, kteří se účastnili procesu v institucích, moje drobnost jako zpravodaj už tehdy. Pan předseda Matias Grote byl tady stínovým zpravodajem. A všichni jsme vždycky e, říkali, že cílem musí být mezinárodní dohoda a nebylo na EU to, že to selhalo to vyjednávání. My jsme jednali konstruktivně, ale bohužel e, v ICAO, to znamená Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, nebyla vůle nalezení, k nalezení řešení. Teď ovšem existuje určitá naděje. 9. listopadu 2012 Rada ICAO eh, zasedla a dosáhla eh, zásadního pokroku. Bude skupina na vysoké úrovni, ve které je také Evropa silně zas, zastoupena a na generálním um, ehm, schromáždění ICAO eh, bude tedy dosaženo určité, má být dosaženo um, Eh, řešení. A ti, kteří se vyznají, říkají, že je to velká šance. Samozřejmě vedení eh, v ICAO se v tom velice angažuje, ne všechny členské státy. A proto Evropská komise v důsledku 9. Eh, listopadu oznámila tento návrh a představila ho na konci listopadu a je to takzvaný návrh na zastavení e, hodin. Chceme umožnit e, ICAO e, dosáhnout pozitivní dohodu, vydat pozitivní signál a v tom návrhu se předpokládá, že lety, mezikontinentální lety, které vyletají z Evropy a přistávají v Evropě, budou eh, vyňaty eh, z povinností emisního eh, obchodu. Obyčejně pokud firmy od 34. by letaly do Evropy a z Evropy, tak by museli si kupovat emisní povolenky podle toho, jak mají efektivní letadla. A tohle se teď odkládá na rok. Vnitroevropské lety zůstávají v systému a to i když je povedou americké nebo čínské firmy. Tam nebude žádná diskriminace podle původu eh, eh, aerolinií, ale podle trasy se to bude určovat. Čili tady eh, máme teď ten návrh na stole a já ho v zásadě vítám. Měli bychom ho svižně přijmout, protože 30. dubna jinak Eh, dopadne kladivo a komise eh, by řekla, že by se to prostě neimplementovalo, ale my jsme eh, zákondárce a když něco není změněno, tak to prostě komise bude muset implementovat, takže proč, buď to zvládneme přijmout do, listopad, do dubna, nebo dojde ke střetu. To znamená, že pokud všichni zástupci průmyslu členské státy a všichni, kteří se tím zabývají, budou tedy říkat, že se to musí udělat do 34., tak je to zřejmé, že ano. Čili eh, my bychom eh, toto chtěli dohodnout s výborem eh, pro dopravu. Ty návrhy pozměňovací mají jenom dopřesnit návrh komise, jsou to textové změny, žádné zásadní změny. Jediná věc, která je tam nová, je, že když se nestane v ICAO nic v září, když nedostane, nedost, nenastane opravdu žádný zásadní pokrok, tak nesložíme ruce v klín, ale eh, budeme jednat dále podle svého zákona. Nemůže to prostě být tak, že zase ztratíme 10 ler. Hodinky prostě budou tikat i nadále, bude se to dodržovat a, a potom přejdeme zase do starého systému. A to eh, tady dáváme i jasně najevo a dáváme i jasně najevo, co očekáme od ICAO. Musíme být realističtí. Eh, všechny problémy na světa se nevyřeší za několik měsíců. Musí být především i jasné, že existuje mezinárodní dohoda, do které se zapojí všichni. A eh, to, co se stane také v mezičase, například nějaká mezinárodní dohoda za pět let, která zahrne náš systém, tak to bychom měli připustit. To je samozřejmě důležitý signál, ale eh, jinak bychom v zásadě neměli spochybňovat návrh komise, ale podpořit jej. To je vůle všech odborníků, se kterými jsem se setkal, jak z eh, průmyslu, z ekologických organizací, tak eh, z členských států. Takže vás prosím, abyste to, to podporovali. Děkuji Petrovi Lízemu. Já za to zodpovídám i jako za SAD. Tam jsem stínovým zpravodajem a tu původní eh, zprávu jsem také tady eh, v, Evropě, eh, v parlamentu zpracovával. A už jsem to zmínil v předchozí debatě, že máme možnost dosáhnout mezinárodní dohody v letecké dopravě. Stoprocentně to samozřejmě zaručené není. Ale myslím si, že Evropa by tady měla ukázat schopnost kompromisu a A měla by tímto návrhem dosáhnout zastavení času pro evropské lety. Jako zástupci e, e, výboru pro průmysl a životní prostředí jsme toto probírali e, s Číňany a s dalšími v Dauha a oni to vzali jako velice pozitivní signál pro mezinárodní vyjednávání. Čili Všechno to, co tady pan zpravodaj navrhuje, mohu jenom podpořit. Bylo zcela jasné, že eh, je to časově omezené opatření a že eh, eh, se dostaneme ke starým mechanismům, tak já jsem z volebního okresku ze severozápadu Německa a tam jsou samé ostrovy v Severním moři a já platím více za let 50-kilometrový nebo 60-kilometrový, než za let z Frankfurtu do Washingtonu. A to za malé letadlo. To znamená, ta národní uh, úroveň tady opravdu uh, je postižená, ale uh, vy, vy, vyvolává to opravdu minimální křik. Takže jsem hovořil už tady o uh, Mm, pořádkovém e, instrumentu. Prostě jde, pokud bude na e, úrovni ICAO dohoda, tak e, samozřejmě nemusíme se účastnit, ale dát na to taxu jako nějakých 150 liber v Británii nebo v Německu na ty krátké lety, tak to je nesmysl. Tak tohle eh, opravdu vyráží eh, dech, to, co se děje. Tím se nechrání klima, tím se eh, prostě zacpávají rozpočtové díry. Musíme docela jistě říci, že toto není cesta, kterou chceme jít. Tady jsou zatěžováni spotřebitele a ti, kteří letají na dovolenou. Musí samozřejmě platit i za ochranu klimatu, proto máme ehm, ochranu klimatu, ale poměrně rozumně a ty eh, dveře bychom za sebou neměli eh, zabuchovat, ale naopak bychom se měli snažit dosáhnout mezinárodní dohody. Takže eh, toto plně podporujeme, plně podporujeme návrh komise. Dojista, to, do zajista to ještě probereme se stínovým zpravodají ty možné kompromisy, ale v tuto chvíli nemáme žádné pozměňovací návrhy nebo přání a tím eh, bychom eh, z toho chtěli udělat poměrně eh, nepodstatnou věc. Takže teď má slovo Chris Davis za liberální frakci. Děkuji. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže budeme nadále pokračovat o systém, v diskusi o systémech obchodování s emisemi. Začali jsme backloadingem. Výbor pro průmysl již hlasoval, zamítl tento návrh a cena emisí uhlíku klesla na 2,8 eura, což jistě potěší naše liberální kolegy, ale uh, ostatně z nás se budou asi klást otázku, zda Evropa ještě bude mít uh, politiku v oblasti klimatu. V klima, klimatu. Uh, pokud je o detail toto návrhu, jde o posílení vyjednávací komise. Vyjednávací pozice komise jde o mezinárodní dohodu. Tady se snažíme za Evropu využít právní nástroj, právní instrument, uh, zkoušíme to, oskoušujeme se u soudu na to, samozřejmě máme právo. Komise vlastně využívá tuto legislativu eh, jako možnost, jak si koupit více času, aby se mohla pokusit přesvědčit eh, další partnery eh, ve světě pro tuto mezinárodní umluvu, což je cíl, který si všichni přejeme. V Kyoto zavádíme přístup diferencovaných odpovědností. Tady myslím, že právě v tomto případě jde o tento uplatnění tohoto principu Snažíme se tedy eh, zintenzivnit naše snahy. Eh, možná uvidíme tedy za pár měsíců, jaké budou zprávy, ale co můžeme dělat? Eh, čelíme obtížné situaci, kdy buď můžeme vystupňovat naše úsilí a riskovat nějakou odezvu, možná obchodní válku ze strany Číny, kdo ví, ale na druhou stranu tady můžeme eh, komisi dát o něco více času a říct si, jděte do toho, jednejte a snažte se získat co nejlepší dohodu. Děkuji a nyní dávám slovo Basu Egotovi, který zde eh, zastupuje Satu Hasi jako štostinou zpravodajku. Děkuji, pane předsedo. Jako Chris eh, stejně jako pro Krise, pro mne je obtížné použít se do této diskuse, když víme, že eh, vidíme ze zpráv, že eh, ceny eh, emisí uhlíku se nám propadají stále níže. Možná se kolegové neuvědomí, jak vážná věc to je. Možná musí klesnout ještě dále, aby to bylo dostatečně přesvědčivé, ale blíží se tedy již nule. Pro některé z vás je to možná uleva. Ale k, tato, k tomuto konkrétnímu aspektu jde e, opět o to, jak seriózně můžeme brát EU v oblasti, nebo může i svět brát v oblasti klimatické politiky. Co mi připadá překvapivé, je, že můžeme říci, že Evropa byla poměrně úspěšná v ICAO, e, Obecně to je ve snahách e, dosáhnout ocenění uhlíku v mezinárodním letectví, protože v, v ICAO ta diskuse byla po celá léta mrtvá, uvázla na mrtvém době, eh, modě a díky eh, impulzu z Evropy se konečně ta diskuse znovu oživila. Není tady se ubírá určitým směrem, není eh, zcela jasné, jak to skončí, ale když tady vaše strategie zafungovala a věci se dají do pohybu, pak mi připadá zvláštní, že komise najednou chce strategii změnit a říct si, tak a teď eh, ty hodiny zastavíme. Ty hodiny jsme uvedli vchod, tak proč je tedy zastavovat? Dosáhli jsme posunu. Teď konečně doufáme, že eh, ICAO něco zavede, ale pokud ne, eh, jak opět uvedeme časomíru do chodu? Vzhledem k náladě v radě a parlamentu si nejsem vůbec jistý, že se nám podaří tuto věc eh, kdy znovu oživit. Takže něco, co začalo fungovat, eh, chceme zastavit, protože se bojíme slov některých dalších partnerů ve světě. Změníme strategii, sami sebe dostaneme do rohu, z něhož je obtížné se dostat. A pokud eh, to v ICAO selže celý ten proces, pak budeme vést diskusy o tom, zda eh, se to máme snažit celé znovu od začátku spustit. Takže opět eh, budeme tím, kdo prohrává. Já prostě tuto strategii komise nechápu. Proč měnit strategii, která funguje? Eh, udržme tlak na ostatní země. Opravdu bych chtěl od komise slyšet, pokud to v ICAO tedy neprojde úspěšně, jak to znovu, jak to znovu ožijeme celou tu věc. A chtěl bych znát opravdu velmi, velmi jasnou odpověď, protože já tu strategii opravdu vůbec nechápu. A ještě jednou bych rád chtěl zmínit oblast letectví, která nepodléhá DPH, eh, neplatí eh, palivové daně jako všichni ostatní. Eh, letiště dostávají mnoho státních podpor, podpor Eh, jsou zde eh, podpory pro eh, letecké společnosti, jejichž lety začínají z regionálních letišť. Dotujeme letectví všude možně a nakonec je možné, že nakonec se rýsuje možnost, že letecký průmysl začne malinko také něco platit. Všem při cenách emisí uhlíku to bude právě mizivá cena. A za této situace říkáme, že to celé chceme zastavit. No tak co Evropa dělá? A lidé tvrdí, že podniky Eh, krachují kvůli naší klimatické politice, tak prosím vás, to se držte fakt, to vůbec není pravda. Já tedy, ještě na závěr, já vůbec eh, nemám chuť eh, celý ten proces zastavit, jak navrhuje komise. Opravdu bych potřeboval od komise slyšet přesvědčené argumenty, abych se pro toto rozhodl. A ještě chci říci, že jeden z našich argumentů je, chceme jasně říci, že na straně, nebo jeden z argumentů, který je předkládán, říká se, že na straně příjmů Eh, to nevím, jakých příjmů, ale tak doufejme. Takže velmi, na straně velmi teoretických příjmů doufáme se objeví prostředky, které budou využity na financování boje proti klimatickým změnám e, mezinárodně. Ale jak jsem řekl, vzhledem k tomu, že nám cena stále klesá, tak možná tyto opravdu teoretické poznávací návrhy už ani nepotřebujeme. Děkuji, pane Eghaute, a e, nyní paní... Um, a nyní pan Kelenen opět. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že odpověď na otázku Báse, proč s tím eh, návrhem komise přichází nyní, je eh, jednoduchá. Eh, komise říkala jasně, že nebude nebude nějak měnit postup, dokud Čína neřekla, že koupí Airbus Jet. To přimělo komisi ke změně Korzo, to je jaká je politická realita. Eh, takže taková je situace, takový je důvod. Četl jsem si zprávu Petra Lízeho, její návrh a moje pozice naprosto konsistentní. Pokud máme provést tato snížení, pak to musí být prováděno globálně, mezinárodně. Pokud to pomůže podnítit eh, nějakou, něco nového v ICAO, tak to samozřejmě uvítáme. Uvidíme, jak to bude vypadat na zasedání výboru na vysoké úrovni, eh, na zasedání příslušného fora. Není tady tam je vyvíjen tlak, politický tlak dosažení mezinárodní dohody, ale už z povahy mezinárodního letectví eh, vyplývá, že prostě eh, letadla se dostávají do vašeho vzdušného prostoru opět mimo něj a jakákoliv regulace či zdanění prostě musí být prováděno mezinárodně. Takže to je, myslím, politická i geografická realita problému a doufám, že v ICAO bude dosažena dohoda. A mezi tím, eh, v mezidobí myslím, že tento návrh je určitě vítán v politické rovině a my jej podpoříme. Děkuji, pane Kalenene. A nyní ještě kolega Šimaňský, prosím. Není přítomen, tak eh, dáme slovo dále. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat to, co tady už bylo řečeno. Ve výboru pro dopravu už jsme o tom diskutovali a v podstatě jsme dospěli ke stejným závěrům jako vy tady. Také jsme vzali na vědomí naději, že ICAO by mohlo něco podniknout. Všechny frakce podporují do velké míry návrh komise, ovšem upozorňují na to, že na tato výjimka by měla platit jeden rok. Tím bychom chtěli všem ukázat, že pokud IKEA nedosáhne žádných výsledků, tak potom nechceme otevírat prostor pro diskuzi a chceme zůstat u závěrů, které jsme eh, dosud eh, tady měli. A po setkání schromáždění IKEA bychom mohli doufat, že dojde k určitým změnám a že potom komise další kroky provede s parlamentem, nebo pardon, že je prodiskutuje s parlamentem před tím, než budou tedy provedeny další kroky. Nechceme, aby nás postavili před hotovou věc, například protože v roce 2014 budou volby a z nedostatku času bychom potom nemohli vést diskuzi. To bychom chtěli zmínit už tuto chvíli. Poslední poznámka. My jako Evropská unie, pokud jde o bilaterální dohody s různými regiony, bychom chtěli více dbát na to, jakou eh, legislativu vytváříme, například dohoda Sky eh, s USA, kde bychom mohli se více zasazovat o ETS. V takových typech vyjednávání, které globálně vedeme, by nám to mohlo potom usnadnit roli a mohlo by to odstranit dojem, že Evropa u těchto bilaterálních dohod velmi často eh, otevírá dveře mnohem více než náš partner na druhé straně a že v této věci chceme být i přísnější a důslednější. Děkuji. Dále eh, pan Kramer. Děkuji, pane předsedo. Eh, když bylo zveřejněno překvapivé rozhodnutí komise, tak si eh, pamatuji na jistého Petra Lízeho, který mě tehdy povzbuzoval. Tehdy ještě s návrhem, že není smysluplné vycházet vstříc třetím zemím a evropské letecké společnosti nechat na holička s tímto problémem nebo nechat je osamocené s tímto problémem. A teď tedy mm, bude zohledněno do, snad do určité míry i to, eh, nejenom tedy jak přizvat s třetím zemím, ale eh, co to vlastně bude znamenat, když budeme ETS obchodovat jenom v Evropě klimatu to nic nepřinese. A možná bychom se stručně měli zamyslet nad tím, jaká je hospodářská situace evropských leteckých společností, protože ta není zrovna růžová. A Myslím si, že systém, který by platil pouze pro evropské letecké společnosti, bude problém spíš prohlubovat, než ho řešit. Protože se tady hovořilo o realismu, tak eh, k tomu mám dvě věty. Myslím si, že není realistické očekávat, že USA se v této věci pohnou dál. Změna ministra zahraničních věcí nic nepřinese. Barack Obama podepsal zákon, kde se leteckým společnostem USA zakazuje účastnice evropského systému ETS, takže to skončí ve slepé uličce a žádná administrativa USA zatím ještě nikdy se k něčemu mezinárodně v tomto duchu nezavázala a ehm, tato, poli, tato linie mezi Bushem a Obamou byla stejná, jiná byla pouze retorika. Potom Bas Eichhout. Komise přece nezbývalo nic jiného, než udělat tento krok. Protože po léta jsme eh, ignorovali odpor třetích zemí proti eh, těmto krokům a potom jsme také podceňovali jejich záměry bylo to naprosto jasné, na to upozornil už Martin Kellenen, že hrozby třetích zemí přijmout eh, odvetná opatření nebyl nějaký blav, proti kterému jenom vytvoříme protitlak, ale byly už skutečně podniknuty kroky, eh, které jsou jaksi odvetné na to, co dělá Evropa. A otázka je, jestli bychom tedy vůbec se měli pouštět do nějakého rizika že za rok se opět dostaneme do slepé uličky a nebudeme mít žádnou další možnost jednat, eh, tedy jinou možnost, než odstoupit od rozhodnutí, které není prosaditelné. Potom k nákladům chtěl bych upozornit, eh, že protiargument třetích zemích nebyl nikdy eh, náklady systému. O to nikdy nešlo, když se to srovná s daněmi a tak dále tak cena byla vždy ten výhodnější přístup. Šlo o to, že třetí země nechtěli, aby Evropská unie nějakým způsobem zasahovala do jejich vzdušného prostoru. A tento argument komise nikdy nezohlednila. Není to ani ve zprávě pana Petra Lízeho. A já si myslím, že pokud se chceme na mezinárodní úrovni posunout dál a uzavřít nějakou dohodu s jakýmkoliv nástrojem, tak budeme muset uznat, že Evropská unie tady nevládne světu. My nejsme ti, kdo tady udávají pravidla hry. Musíme se pokusit spolupracovat a přistupovat na kompromisy, protože nakonec dospějeme k závěru, ke kterému eh, jsme měli mm, v podstatě dospět, nebo už jsme dospěli od Kodani, že nejsme my ti, eh, kteří ukazují směr světu. Naše lídrovská role, eh, role lídra tady není uznávaná a ostatní nás nenásledují. Eh, Další řečnice? Paní Grostet, eh, děkuji mnohokrát. Eh, Já se přece jen vrátím ještě k hlasování, které proběhlo ve výboru ITRE pro toto dopoledne. Já jsem se je účastnila, byl tam ta, ta změna tedy byla zamítnuta opravdu velkou většinou hlasů, takže to znamená, že jsme vůbec nesouhlasili s postojem Evropské komise. No a nyní ke zprávě Petra Lízeho. Souhlasím eh, s posledními slovy, která se zazněla, s posledními vystoupeními a na adresu některých kolegů chci říct, že nemáme právo chovat se naivně. Pokud eh, není uplatňován princip reciprocity, pak eh, to není v pořádku a je pravda, že jež byla uplatněna některá odvetná opatření, bylo nám vážně hrozen, hrozeno ze strany Číny, která také mimochodem žádá odklad eh, nákupu letadel Airbus, abych dala příklad do toho kroku, tak eh, já naprosto souhlasím s kolegy, kteří říkají, že Evropská unie nemůže rozhodovat o všem ve světě. Doufejme, že možná jednoho dne vznikne možnost dohody mezi EU a třetími zeměmi, ale v mezidobí musíme být velmi, velmi obezřetní. Samozřejmě podporuji tady našeho kolegu zpravodaje Petra Lízeho v této věci a souhlasím s těmi vystoupeními kolegů, kteří říkali, že k tomu musíme přistupovat velmi pozorně. Rozhodnutí komisařky mimochodem bylo rozhodnutí moudré, i když víme, že dospět k mezinárodní dohodě bude velmi obtížné, nicméně doufejme, že jednoho dne to nastane. Děkuji. Děkuji. Vitore Prody, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ve výboru ITRE hlasoval proti backloadingu, protože mám dojem, že pokud zvolíme nástroj, který eh, je tržně založený, tedy pokud zvolíme tržní opatření, musíme být konsistentní, ale to mi nějak nebrání v tom, abych vyjádřil svůj názor, který je stále negativnější. Názor na kyotský protokol. Jde o 15 emisí. Země, které na něž připadá, tedy 15 globálních emisí, jsou stále vázány kyotským protokolem. Pokud vezmeme prohlášení z Bali, které zde již bylo zmiňováno, Myslím, že, že je třeba oživit diskusy nebo pokračovat v diskusi o kyotském protokolu na základě nové verze tohoto protokolu, která bude obsahovat eh, principy spravedlnosti a rovnosti a to v souhlase s deklarací z Bali. Pokud je o ICAO a celý problém emisí v sektoru letectví, zejména v komerčním letectví, v obchodní letecké přepravě. Rád bych upozornil, že ten problém, problém je zde obzvlášť závažný. A to proto, že letadla emitují eh, černé emise uhlíku eh, do stratosféry. Tyto částice mohou setrvat ve stratosféře několik let. Pokud proniknou do troposféry, kde dochází k meteorologickým jevům, pak tam se trvávají cirka týden. Takže vidíte, o jak závažný jev jde. Proto také je tento problém tak naléhavý. že to právě kvůli tomu, jaké mohou být dopady emisí uhlíku, že musíme tuto eh, situaci nějak řešit a já doufám, že nebo bych poprosil, aby ICAO toto vzalo v potaz, protože myslím, že jde o naprosto rozhodující faktor. To je skutečnost, která by měla okamžitě eh, přinést přijetí, eh, přijetí rozhodnutí, protože situace je velmi vážná. Další nové poznatky. Pokaždé, když dostáváme nové poznatky o situaci, zjišťujeme, že se zhoršuje. Děkuji a nyní ještě eh, paní Betram za komisi. Nyní prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych využila této příležitosti nejprve, abych poděkovala zpravodajům jak za výbor Envy, tak za výbor TRAN za jejich velmi rychlou práci na této věci a všem poslancům a poslankyním za to, že se seznámili s podrobnostmi navrhované výjimky. Domnívám se, že to, jak rozhodným způsobem se k tomuto úkolu přistupuje, Eh, nám velmi prospěje na mezinárodní scéně, protože je to jasným výrazem toho, kam se ubíráme, kam směřujeme a kam si přejeme, aby se ubíral také celý proces v ICAO. Pokud je o jednotlivé, eh, pokud je o klíčovou eh, souč- aspekt, klíčový aspekt našeho návrhu, je to to, že jde o velmi jednoduchou věc, jde o výjimku z článku 16, která se týká Eh, postupování eh, povolenek. My jsme nikdy eh, nečekali, že by byla ohrožena zákonnost naší směrnice. Evropský soudní dvůr řekl, že je slučitelná s mezinárodním právem, takže my jsme se naprosto jisti naší pozicí, pokud je o zákonnost návrhu. To, že by se ta výjimka udělila pouze dočasně, je nutné jednak z hlediska eh, zachování eh, celistvosti této směrnice eh, a příslušné legislativy, aby tedy nedošlo k žádným trvalým deformacím v letectví leteckých provozovatelů, ať již ze strany provozovatelů v EU či v třetích zemích. To, že jsme takto odvážní v časovém měřítku a také velmi deskriptivní, pokud je o parametry celé věci, Eh, vše, to vše znamená, že samozřejmě jsme připraveni o tom dále jednat, ale myslím, že eh, je třeba, abychom ehm, komunikovali vůči eh, zbytku světa to, že nám o tu věc velmi jde a že nám jde také o to, v jakém čase to bude prosazeno. ICAO i nadále je hlavním forem, kde se snažíme řešit nebo na, mm, nastolovat naše politiky pro oblast emisí. Jsem trošku překvapená, že lidé říkají, že se EU snaží vládnout celému světu Vždyť EU bez pochyby je hlavním zastáncem multilateralismu a hledáním globálních řešení. Naše klimatické politiky eh, vždy měly velmi pozitivní dopad na naši image mimo Evropu a eh, je škoda, když se vzdáváme svého vysokého standardu, který je tím, co přispělo k definování eh, Evropy ve světě. ICAO a globální proces pro řešení emisí v letectví eh, si eh, zasluhuje tu příležitost, eh, která se nyní skytá. Byli jste mi lidé, kteří se staví proti ETS, měli dojem, že naše ETS bránilo tomu, abychom dostáhli posunu v rámci ICAO. Takže my jsme nyní vlastně um, odňali našim partnerům tuto výmluvu v letošním roce proběhne tedy eh, valné schromáždění ICAO a dochází k posunu, který musíme brát vážně a zároveň na tu dočasnou výjimku musíme pohlížet jako na jasnou výzvu eh, třetím, třetím stranám, jakožto našim partnerům, aby odkryli karty. Pokud skutečně chtějí dosáhnout posunu celosvětově, ať tedy ukáží, k čemu jsou připraveni a Evropa je určitě připravena ke konstruktivnímu jednání s partnery. Ale abychom eh, do toho mohli vstupovat s důvěrou, potřebujeme mít jasnou pozici doma a věříme, že tady nabízíme jasné řešení, které umožní aerolinkám eh, jednat eh, podle dané výjimky. Všem, kdo budou používat eh, evropské trasy, všichni, kdo budou používat evropské trasy, budou mít úplně stejné spoplatnění takže na evropském trhu nebudou žádné deformace. V žádném případě je třeba samozřejmě zachovat rovné hrací podmínky. A možná ještě na závěr jenom eh, k celému vývoji v ICAO eh, a výsledku celého procesu, eh, co je na třech věcech. Jednak je zde snaha vytvořit rámec, který umožní a usnadní, aby celá diskuse vyzrála a aby byly možné různé systémy MBM, což svým způsobem otevře cestu k přijetí jediné globální dohody. Dále eh, se vede diskuse o tom jednom globálním opatření. Tato diskuse také se posouvá vpřed úspěšně a do, domníváme se, že eh, principu možné dosáhnout dohody v nějakém jasném časem horizontu, což by tedy vyústilo v globální eh, v zavedení globálního opatření. A dále je zde eh, poslední aspekt, eh, kdy jde o celý koš různých technických opatření, která se vyjednávají. A z hlediska komise je naprosto klíčové, aby výstup z celého procesu v ICAO dbal na aspekt životního prostředí, aby v tomto smyslu to bylo v s našimi politikami, abychom tady se mohli připojit k něčemu, co, co eh, bude mít stejné, stejně pozitivní dopady na životní prostředí jako evropský systém obchodování s emisemi. Děkuji komise a nyní ještě na závěr pan Líza jakožto náš zpravodaj. Prosím. Ja, vielen Dank, Herr Volzner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, všem kolegům a kolegyním za povzbudivá slova. Eh, která obecně šla směrem podpory. Eh, ještě jednou děkuji mimořádně za eh, podporu výboru pro dopravu a chtěl bych zmínit téma konkurence, o kterém hovořil Matěj Groš. Musíme pamatovat na konkurenceschopnost leteckého odvětví v Evropě a myslím si, že to právě tak tímto návrhem činíme. Eh, letecké eh, společnosti musí eh, mít stejné podmínky a prosím, tady není žádná diskriminace. Máme stejné podmínky pro evropské i neevropské firmy. Když tady čínské aerolinky lítají po Evropě, tak platí stejně, když Lufthansa a Air France poletí mezikontinentálně, tak neplatí v roce 2013 eh, a jedná se o pohyby z roku 2012. A vzhledem k tomu, že eh, ceny za eh, povolenky byly poměrně nízké, tak ta snížení konkurenceschopnosti uzlových letišť, to je minimální. Nikoho to nedonutí letat z Hamburku do Dubaje místo eh, z Frankfurtu? To je spíš dlouhodobá otázka. Když dosáhneme přežití eh, eh, systému emisních povolenek, což je ode dneška a poněkud méně pravděpodobné, ale já doufám, že se to přesto podaří, tak musíme nalézt nějaké řešení a tento návrh musíme omezit na jeden rok americká vláda eh, Obama mm, to nezakázal americkým eh, letovým společnostem se zúčastnit mimochodem. Existuje akorát zmocnění eh, pro ministra dopravy a proto je teď přikázáním dne jednat a ne se zdráhat. Máme dostatečný manevrovací prostor a ten musíme využít. V leteckém prostoru samozřejmě máme eh, stále eh, méně eh, síly. Holger Kramer si to může přečíst. K tomu, co říkal Bas Eichhout, který už tady také není. Tak, Basi, tak teď prosím poslouchej. Dobře, tak milí Basi. Z politických důvodů samozřejmě zelení teď musí říkat, um, pozvedli jsme vlajku, jsme jediní, kdo uh, tady chrání uh, klima, ale prosím, uh, Přečti si, co říkají ekologické organizace. Oni eh, také tvrdí, že je tady opravdu vážné riziko. A já vyzývám zelené k odpovědnosti a ne k populismu. Prosím, podívejte se na to, eh, co eh, k tomu říkají skuteční odborníci. A sice souhlasit. A proto rozhodující věc. Eh, tu tady řekla komise. Buď eh, to dopadne eh, v ICAO, a to bychom raději, a musíme se o to zasazovat, buď nalezneme mezinárodní řešení, to by se každopádně vyplatilo. Pokud nenajdeme mezinárodní řešení, tak, cer, tak Eh, Černý Petr už bude od nás ze stolu. Eh, když jsme jednali s Američany a s Číňany, eh, tak všichni vždycky říkali, že chceme mezinárodní dohodu a kdyby nebyla EU, tak, oni by, tak by vůbec žádná mezinárodní dohoda nebyla, protože mají odlišné představy mezi Čínou a USA třeba. Teď už na tom musí pracovat a když z toho v září nic nevzejde, tak už se to prostě nedá říkat, nemůže se říkat, chceme mezinárodní dohodu. Eh, můžeme jim eh, říct, že jste to spackali a teď eh, to jde dále podle naší směrnice. A to je tedy dvojitá šance. My každopádně se zbavíme Černého Petra a budeme mít realistickou šanci dobrat se mezinárodní dohody, která nebude dokonalá, ale přispěje k ochraně klimatu a stálo to za tu snahu. Děkuji. Děkuji Petru Lízemu za závěrečná eh, slova a eh, lhůta pro eh, pozměňovací návrhy bude 28. ledna 12 hodin. Rozprava o pozměňovacích návrzích bude 18. února, 26. února. Potom na výboru pro životní prostředí se bude hlasovat a orientačně tady máme tedy potom konečně za hlasování v ehm, dubnu na plenárním zasedání. Takže vám děkuji za debatu a za vaše příspěvky a uvidíme se tady zase všichni v 15 hodin.